ο κύριος Πρόεδρος. That was beautiful. Thank you so much. Mr. Combendit, you have to repeat this now. To mi musíte ještě jedno, a to vy teď musíte zopakovat. V původním jazyce. Io longo. Άρα longo. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε επανάληψη της συνεδρίασης. Takže zahájíme naše zasedání. Máte před sebou eh, zápis, uvidíme, máli někdo k tomu nějaké připomínky, není tomu tak, v tom případě schvalujeme zápis z 15. června a nyní se budeme zaobírat bodem eh, našeho odpoledního programu a to je prohlášení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o, e, o izraelské operaci proti humanitárnímu konvoji. E, rád bych požádal e, paní vysokou představitelku Eštonovou, aby se ujala slova. Pane předsedo, vážení poslanci, nyní budeme diskutovat o tragických událostech a následcích Eh, tohoto incidentu na Radě ministrů zahraničí. Já jsem také ve stálém kontaktu se všemi zainteresovanými stranami. Je to otázka nesmírné důležitosti pro Evropskou unii, jak je to evidentní také v předloženém návrhu usnesení. Takže mi dovolte na začátek, abych prohlásila, že to, co se stalo u pobřeží Gazy, je nepřijatelné. Řekli jsme to okamžitě, velmi nahlas a rezolutně. Devět lidí přišlo o život v mezinárodních vodách za okolnosti, které si vyžadují šetře, vyšetření. Izrael oznámil e, založení nezávislé vyšetřovací komise za účastě dvou e, zahraničních zástupců. To je krok dopředu, ale Evropská unie bude velmi pečlivě sledovat e, průběh jednání této komise a její závěry. Eh, vojenský útok na humanitární konvoj eh, byl, eh, vyprovokoval veřejné mínění, ale potřeba je, abychom se zabývali také tím, proč tento humanitární konvoj plul do Gazy. Myslím, že lidé teď budou sledovat velmi pečlivě. Před třemi měsíci jsem na vlastní oči byla jedno, jedním z prvních politiků, kdo vstoupil do Gazy z Izraele po eh, velmi dlouhé době. A to, co jsem tam viděla, je šokující. Vedle jedné z nejmodernější eh, zemí na světě eh, palestinci žijí v podmínkách, kdy přepravují zboží na, na, na koními taženými vozy. Chybí jim tam mm, cihly a malta na to, aby mohli opravit své domy, nemocnice a školy a základní hygienické Eh, zařízení. Paradoxně některé potraviny mohou normálně do gazy, ale ostatní věci ne. To posiluje radikalismus v této oblasti. Blokáda také není úplně účinná. A to špatným způsobem. Mnoho zboží se tam eh, eh, pašuje tunely pod hranicí, posiluje to Hamas. Hamas má samozřejmě úplně jiný program a dává mu to šanci eskalovat napětí. Kromě toho všeho utrpení obyvatel Gazy eh, nezajišťuje bezpečí Izraele a něco se musí měnit, nemůže to takhle jít dál. A z toho všeho vyplývají dvě základní otázky. Jak můžeme zlepšit každodenní život obyvatel Gazy a jak můžeme zajistit, aby izraelští občané měli pocit bezpečí. Na tyto otázky musíme nalézt odpověď společně, pokud to budeme dělat izolovaně, tak se nám to nepodaří pondělí se ministři zahraničí Evropské unie rozhodli, že potřeba, abychom přijali iniciativu, která bude konkrétně řešit tuto krizi a že by to měl posloužit jako hybatel změn v budoucnosti. Bude těžké najít nějaký způsob, jak zrušit blokádu, potřebuje to společné úsilí jak palestinců, tak Izraelců. A Evropská unie už dlouho volá po zrušení této blokády, ale politické parametry se změnily a okolnosti jsou teď odlišné první řadě musí být otevřeny hraniční přechody, aby humanitární zásoby a potraviny mohly vstupovat do gazy bez jakýchkoliv problémů. To dlouho bylo naše stanovisko a vyplývá to také z usnesení Rady bezpečnosti. Ale co je důležitější, jak již to bylo stanoveno eh, v dohodě z roku 2005 o povoleném eh, eh, vstupu zboží do gazy, a tato dohoda poskytuje klíčový rámec Existuje tedy eh, velmi úzký seznam eh, zboží, které mohou vstupovat do Gazy, musí se to obrátit, musí být zakázány pouze ty nejrizikovější položky. Já doufám, že se věci pohnou správným směrem. Za třetí, Evropská unie má svou misi v Rafě, v Rafahu, pardon, a to musíme oživit, musíme eh, se snažit o otevření dalších hraničních přechodů, pracujeme na všech frontách. Já jsem vytvořila pracovní skupinu, která združuje všechny eh, experty a to první eh, setkání této skupiny bude v pátek. Vyšleme také zjišťovací misi, abychom zjistili, jak nejlépe můžeme přispět k řešení, které by bylo ku prospěchu obyvatel Gazy a řešilo obavy eh, občanů Izraele. Širší otázky v této souvislosti znamenají, že zrušení blokády by mohlo přispět k mírovému procesu a k založení nezávislého palestinského státu. Musíme také pracovat na opětovném sjednocení západního břehu a pásma Gaze a přispět ke smíření mezi Palestinci. To jsou základní rysy eh, řešení dvou států, které zůstává i nadále naším cílem. A na závěr si myslím, že se nám podařilo eh, udržet v chodu eh, nepřímá jednání mezi Izraelem a Palestinou a kvartet by v tomto měl hrát důležitou úlohu, měl by Eh, jednak ukončit eh, eh, nebezpečnou izolaci gazy a pracovat na mírovém řešení a já věřím, že všichni poslanci se mnou souhlasí. Děkuji mnohokrát, paní Štrnová, a nyní se dostáváme k řečníkům ve jménu jednotlivých frakcí. Za Evropskou lidovou stravu má slovo pan Kasvojdes na minutu a půl. Děkuji, pane předsedající. Pokud by někdo měl trvat na tom, aby to vyšetření bylo nestrané, transparentní a důvěryhodné pod dohledem mezinárodních orgánů, pak by to měl být Izrael. První krok správným směrem byl eh, obsažen v rozhodnutí Izraelců, ale potřebujeme více, aby mezinárodní společenství mělo důvěru v tento proces. Blokádu pásma Gazy je třeba zrušit. Prezident Obama uvedl, že je ta, tato věc neudržitelná. Hamas je jediným, kdo na té blokádě něco získává. Financuje se z lukrativních eh, transakcí na pašování zboží přes tyčetné tunely. To zboží je pak distribuováno pouze těm palestincům, kteří Hamasu ustupují. Trpí celé obyvatelstvo a Izraelci na tom nevyzískali nic. Gilad Shalit je stále v zajetí. Paní vysoká představitelko, jsem si jist, že vaším úkolem by mělo být koordinovat, spolupracovat a podpořit ty mezinárodní aktéry, kteří se snaží o otevření ehm, cest po zemi pro eh, transit zboží. Je možné dohodnout efektivní mechanismus pro vysledovatelnost pomoci, eh, zejména eh, všeho, co je učeno na obnovu. Ehm, dále mezi tím eh, musí pokračovat úsilí o smíření mezi různými eh, frakcemi v Palestině, to je třeba zintenzivnit a palestinská samozpráva musí opět získat kontrolu nad pásmem Gazy. A konečně eh, bezpečnostní obavy Izraele, ty musí být také ošetřeny. Děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát a za eh, socialisté a demokraty paní Dekajze dvě minuty. Já se dnes neobracím eh, jenom na vás, pane předsedo, ale i na vás, paní Ashton. Obracím se na všechny, kteří nás poslouchají, aktivistům, eh, kteří nás sledují. My jsme vás Eh, my jsme vás klamali až do předvečeru útoku. Jste nám volali, doufali jste, že média a evropské vlády vás ochrání, ale na mar, marně. Zůstali jste v tom sami, bez zbraní a eh, byli jste konfrontováni s izraelskými vojáky, kteří měli zbraně. A my dnes eh, požadujeme spravedlnost, ale mezinárodní spravedlnost, která bude nezávislá nemáte důvěru v izraelskou spravedlnost. Když eh, Izrael nechal zmizet všechny stopy tohoto útoku, všechny filmy, počítače, fotoaparáty, a tak tím byly zničeny veškeré stopy, které mohly pomoci k objasnění událostí. A potřebně později se objevily pouze fotomontáže, Izrael vás považoval za teroristy a zacházel s vámi jako za teroristy, dal vás do vazby a eh, choval se k vám násilně. Nyní požadujete spravedlnost, ve kterou byste mohli věřit. Protože někteří z vás přišli o život, možná dojde k eh, zrušení blokády a mělo by k tomu dojít okamžitě. A já vám slavnostně při, při, slibuji, že vás nesklameme. Paní Ashton, neodpovídejte mě, odpovězte jim, oni nás sledují. Jak nás budou eh, sledovat vždy eh, nevěřícně a e, je nutno říci, že Evropský parlament odsuzuje toto násilí a porušení mezinárodního práva a požadujeme zrušení blokády. Je potřeba, aby byla nastolena spravedlnost a abychom nezapomněli na ty, kteří přišli o život na této flotile. Děkuji a ve jménu liberálu nyní pan Rinaldi má mm, myšlenka patří eh, pacifistům, ale také eh, přemýšlím o Izraeli, zejména dnes, kdy mezinárodní společenství eh, upírá kritický pohled na Izrael. A právě z tohoto důvodu říkám dnes, že musíme být ochotni naslouchat Izraeli a naslouchat také jeho důvodům. Nesmí být přerušen dialog. Chceme-li pochopit obavy o bezpečnost, a nejenom obavy ze strany vlády, ale také obavy veřejného mínění, které se cítí být v nebezpečí, musíme toto vyslou, vyslechnout. Ale chceme také, aby se jim dařilo morálně dobře a naším důvodem, naším dobrým přáním je vyslechnout si důvody Izraele a samozřejmě jsme vedeni touhou po míru. Je tomu tak, že musíme říci, že nechápeme již leta politiku této vlády. Není to jediná akce, která se stala. Je to jako červená nit, která se táhne politikou a která vedla také k tomuto zásahu proti konvoji a zničení domů byla jiná věc. Dále mm, připomínáme eh, také útoky na menšinu, která sedí v parlamentu a ignorují se zde mezinárodní výzvy, což posiluje extremismus na všech stranách i v Izraeli a tím pádem se nám stále více vzdaluje perspektiva míru eh, eh, oč se snažíme eh, v této vizi dvou budoucích států. Je to, máme tady politiku, která se musí nechat vést etikou velké hebrejské tradice, která má, nám může poskytnout řadu inspirací. Celé mezinárodní společenství odsoudilo útok na hm, humanitární konvoj, protože eh, to bylo politické selhání. My jsme vypracovali usnesení, kde jasně jsme zakotvili eh, myšlenky eh, o tom, jak si myslíme, že by se mohlo postupovat. Elie Wiesel se také vždycky vyjadřoval proti nelidskosti, ale můžeme se jenom postarat o to, aby do budoucna politika hrála tady trochu jinou a důležitější roli. Děkuji mnohokrát a nyní za zelené konbendit. Pane předsedající, eh, vážená paní vysoká představitelko, domnívám se, že tady v této sněmovně se všichni shodí na tom, že je třeba odsoudit útok na flotilu, která se pokoušela prolomit blokádu Gazy. Myslím, že všichni se shodují na tom, že izraelská politika, tak jak eh, existuje, tak jak eh, se nyní utváří, nebo tak jak se vrací k tomu, co již dělá celá léta, ehm, vedla a vede Izrael do díry, do pasti, ze které bude obtížné se dostat. Všichni se na tom shodujeme, ale problém nyní spočívá v tom, jak eh, tuto politiku Eh, jak dosáhnout její změny. Všichni říkáte, že třeba nadále pracovat na smíření nebo řekněme na dohodě mezi jednotlivými silami v rámci Palestiny. Řekli jste tomu frakce, abych tomu raději říkal síly. A je třeba říci, eh, autoritu v pásmu Gazy dnes možná se to někomu líbí nebo líbí mě ne, ale dnes tu autoritu už nemá palestinská samozpráva, ale Hamas v politice nám realita nevždy umožňuje snít. Čili je třeba nyní nalézt prostředky pro to, abychom prolomili blokádu, ale také mentální blokádu, která existuje u nás, mezi Izraelci a možná také mezi Palestinci. Já tedy navrhuji jednu věc. Řekla jste, že je třeba zrušit blokádu. Ne pouze RAFu, ale všechny vstupy je třeba, všechna vstupní místa, je třeba, všechny přechody je třeba otevřít. Ehm, a kdo by to měl například kontrolovat? Třeba turecká armáda. Ehm, to je taková drobná ironie. vidět ehm, izraelské a turecké vojáky společně, jak kontrolují vstup do pásma Gazy, tak aby tam eh, mohly procházet potraviny, stavební materiály a nikoli zbraně. Jdeme ještě dále. Eh, slušme, poslušme tedy zrušení blokády. Dejme si nástroje pro to. Já budu teď pokračovat v Němčině, eh, protože v této otázce eh, je celá řada lidí, kteří mají v Německu a v Evropě špatné svědomí vůči Izraeli. A já bych vám chtěl říci, že špatné svědomí ještě nedělá žádnou politikou. Chceme-li mít dobré svědomí, chceme-li být i pro Izrael, pak je třeba Izraeli říci, že to, co se teď děje, narazilo na meze přijatelnosti. Přátelé Izraele musí být kritici. Lidi, kteří dnes nekritizují Izrael, nejsou přáteli Izraele a musíme takovým lidem, jako například David Grossman, který v Izraeli naprosto právem poukázal na to, že to, co udělal Izrael, v podstatě Eh, je v rozporu s důvodem, proč byl Izrael založen. Politika je dnes takovou politikou, která eh, vůbec neuskutečňuje sionistický sen, ale vlastně ho ničí. Proto my jako Evropané nemusíme mít obavy z kritiky vůči Izraelcům i vůči Palestincům. Nesmíme mít obavy z toho říci ano, potřebujeme novou stabilitu v této oblasti. Tuto novou stabilitu získáme pouze pakliže budeme my jako Evropané ochotní skutečně vstoupit mezi to jako síla, která bude hrát roli mediátora, která bude zprostředkovávat a která se bude podílet na nastolení pořádku. Když to neuděláme, nedojde tam k žádnému nastolení pořádku. Proto vás žádám, nejenom abyste apelovala, ale abyste předložila návrhy, jak my jako Evropané spolu s Tureckem, které hraje nesmírně důležitou roli v této oblasti, můžeme přispět k tomu, aby byly podniknuty konkrétní kroky pro ukončení této blokády. Děkuji vám. Děkuji. A nyní ve konzervativců pan Van Dalen, minutu. 31 er Pane předsedo, 31. května přišlo život 9 eh, občanů na lodi Mary Marmara. Myslím, že byli izraelští vojáci překvapeni tvrdým přivítáním na palubě této lodě eh, a eh, museli eh, reagovat. Myslím, že nemohli přece čekat, že tam přivítají s čajem a koláčem. A proto je podivné, že se Izraeli nepodařilo tuto loď zastavit jinými způsoby. Určitě existují i jiné alternativy pro izraelské ozbrojené síly, jak zabránit vplutí této flotily bez toho, aby přišli o život lidé. A proto je potřeba, aby bylo provedeno vyšetřování. Izrael reagoval kladně, rozhodl se zorganizovat šetření za účasti dvou eh, mezinárodních osobností a měl by vzniknout seznam toho, co nesmí do Gazy, spíše než naopak. Ve jménu GUE na minutu a půl pan Trintafilides. Pane předsedo, 31. z rána izraelská armáda zaútočila ze vzduchu a ze země na humanitární konvoj, který vezl humanitární materiál do pásmu Gaza. Přitom bylo usmrceno devět civilistů a desítky dalších zraněny. Některé, někteří z nich nám naslouchají z tribuny návštěvníků. Není to poprvé, co izraelská armáda uskutečnila takové násilí vůči civilistům mnoho dnů nemilosrdně um, ostřelovali pásmo Gaza, kde byli uzavřeni lidé. 1,5 milionu lidí bylo usmrceno, 1400 z nich byla zničena infrastruktura a byl zanecha, země byla zanechána prostě v popeli a troskách. Co pak Izraelci se museli někdy zodpovídat z těchto zločinů? Mm, každodenně um, porušují eh, Izraelci eh, právo, které vyžaduje mezinárodní společenství, eh, staví nová sídliště a vyhánějí míromilovné palestince z východního Jeruzaléma, co pak se musel někdy Izrael zodpovídat za tato eklatantní porušování lidských práv. Milé kolegyně a kolegové, zítra budeme povoláni k tomu, abychom společně schválili usnesení proti zásahu Izraele na tento humanitární konvoj. Eh, nemusíme, nesmíme se ale domnívat, že by se tím splnila naše úloha. Každý z nás a všichni dohromady musíme spolupracovat na tom, aby odpovědní za tento čin byli postaveni před soun, ale aby také konečně byla odstraněna ta nelidská blokáda pásma Gaza. Dlužíme to aktivistům, obětem aktivistů i jejich rodinám. Je třeba ukončit tento dlouholetý konflikt. Děkuji a ve jménu EFD má slovo pan Belder minuta a půl. Děkuji vám, pane předsedo. Turecká vláda a turecká organizace branící lidská práva se rozhodly ke konfrontaci a rozhodli se narušit blokádu Gazy a já se ptám, proč mlčíte o turecké zodpovědnosti na této eskalaci napětí? Paní Eštnová, vy víte velmi dobře jako já, že to je islamistická organizace, která stála za, touto, za tímto humanitárním konvojem. Je to sesterská organizace Hamasu, která se rozhodla z nich udělat mučedníky. Paní vysoká představitelko, vy víte stejně dobře jako já, že turečtí muslimové se zahrávali s ohněm. Jsou podporováni Erdoganovou vládou. A požadují po Izraeli to, co Izrael nemůže přijmout. Takže se ptám, jestli to bude mít nějaký vliv na kandidátský statut Turecka. E, já si myslím, že se tím e, Turecko samo diskvalifikuje Paní vysoká představitelko, je potřeba také požadovat navrácení vo- izraelského vojáka Šalita. Ve jménu nezařazených paní Doc na minutu. Děkuji, pane předsedající, vážená paní Barnko Aštava. Vítám vaše dnešní prohlášení. Dobře se pamatuji vaše první prohlášení eh, k Izraeli a pásmo Gaze a Uvědomuji si, že dnešní, vaše dnešní eh, prohlášení je o něco uměřenější, jak eh, právě upozornil kolega. Pro ty z nás, kdo zažili teroristickou hrozbu, žili pod ní, eh, já například velice soucitím se izraelskými nevinnými občany, kteří trpí necílenými teroristickými raketovými útoky. Do pasma Gazy teroristé pašují zbraně z Iránu, a blokáda do jisté míry byla úspěšná v tom, že se snížil počet útoků na nevinné izraelské občany. Já si myslím, že naše sněmovna by měla hájit právo jakékoliv země, bránit své občany před takovými útoky. Pro běžné občany žijící v pásmu Gazy to způsobilo obtížnou situaci a nemám pochyb o tom, že, jak jsme viděli, řada poslanců a poslankyň eh, tady bude vychvalovat tu takzvanou mírovou flotilu, ale na palubách těch lodí byli samozřejmě lidé s dobrými úmysly, ale také lidé s úmysly trochu jinými. Mnoho lidí se domnívá, že tady šlo o vyhledávání konfrontace, o možnost propagandistického zásahu a došlo ke ztrátám životu přitom. Mohlo by to tady podpořit antiizraelský sentiment v naší sněmovně, ale to by nějak nepomohlo vyhlídkám na mír. A dovolte, abych ještě připomněla, už jste překročila svůj čas, říká předsedající. Zůstávají ve vězení bez humanitární pomoci po více jak 14 dní. Děkuji příště, že dodržíte svůj řečnický čas. A nyní má slovo pan Salafranco na minutu a půl. Salafranka za Evropskou lidovou stranu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, co se týče humanitární flotily a, či provokace, tento Evropský parlament musí odsoudit násilí a musí také odsoudit ztrátu na lidských životech. Tyto skutky mají svou příčinu, které má, která má své následky. Následkem, ty, nej, ty nejbolestnějším následkem je ztráta lidských životů a také ohrožení mírového procesu a e, oddělení e, stýkající se vztahu k arabským státům, vzrůstající napětí, co se týče nukleárního e, zbrojení Iránu v této oblasti. A, pane předsedo, domnívám se také, že také to vlastně narušení vztahu s Tureckem je dalším důležitým důsledkem. Paní Eštnová, souhlasím s tím, že je třeba vrátit palestinskému lidu naději a to znamená také posílit mírová úsilí a především to také znamená eh, zlepšit eh, eh, postavení palestinců. Je to jisté a tuto perspektivu nesmíme ztrácet ze zřetele, že odstranění blokády je krok, důležitý krok směrem k míru. Známe cestu, víme, jak to má vypadat, potřebujeme zajistit bezpečnost státu Izrael a také bezpečnost Palestin. Je třeba ukončit eh, eh, problémy, ale souvisí s tím i celá řada dalších událostí jedna věc je mezinárodní společenství, druhá věc je politická vůle a nejsem si jist, že existuje v současné době dostatečná politická vůle, paní Eštnová. Děkuji vám. Děkuji a nyní má slovo pan De Rosa. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Naše usnesení hovoří jasně, jasně odsuzuje nelegální zásah Izraele, který devět lidí zabil a 38 38 eh, bylo zraněno. Žádáme mezinárodní vyšetřování, které bude transparentní, nezávislé. Eh, vyšetření v této věci provedené Izraelem nebude splňovat žádné z těchto kritérií. Žádáme okamžité ukončení blokády pasma Gazy. Mezi nejdůležitější patří ostavec číslo 10 v našem usnesení, který volá po novém eh, pojetí evropské politiky pro oblast středního a blízkého východu. Musí tato nová podoba politiky obsahovat také diplomatický nástroj sankcí, pokud Izrael nebude E, nebude plnit očekávání e, znášená vůči jakékoliv demokratické zemi. E, sankce, inteligentní sankce uplatňované krok po kroku, pokud by Izrael v rámci určitého harmonogramu nerespektoval závazky vyplývající z mezinárodního práva. Kvartet musí vtáhnout Hamas do toho politického hřiště. Není možné dosáhnout úspěchu bez zapojení tohoto hnutí. Nedemokratiční cestou vpřed by byly předčasné volby do palestinské palestinského schromáždění a volba předsedy palestinské samozprávy. Kvartet by měl eh, akceptovat, eh, všichni se měli akceptovat rozhodnutí lidu. Paní Baranko Ašnova, musíme jednat. No euh, Paní Desarnes, víme, že utržení současné situace a blokády není eh, myslitelné a představitelné. 80% lidí žijí na, podhranici chudoby, nemají žádnou naději. Kromě toho je celá ta blokáda kontraproduktivní, protože posiluje to, co měla oslabit. A jak říká zástupce Fatahu, tak eh, dává příležitost představitelům eh, v Kaze, aby tím omlouvali veškeré svoje chyby a veškeré svoje jednání a proto musíme reagovat a musíme současně zajistit bezpečnost Izraele, ale také vyvinout úsilí pro zrušení blokády s tím, že by možná mohla fungovat nějaký způsob kontroly z naší strany. Je potřeba, abychom hovořili jedním hlasem a poskytli všechny prostředky, a to je jak rozpočtové, ale obchodní, ale i ekonomické a rozvojovou pomoc eh, na splnění jednoho cíle soužití těchto dvou států. Děkuji vám. Paní Žoli na minutu a půl. Paní vysoká představitelko, vážení kolegové, po naší návštěvě v Gaze v květnu 2010 se naše delegace jednomyslně eh, rozhodla pro apel, aby došlo k okamžitému zrušení blokády ze strany Izraele. Tato jednomyslnost eh, tváří tomuto dramatu eh, se projevuje také v návrhu společného usnesení, které doufám bude schváleno. Je naprosto zásadní, abychom hovořili jedním hlasem. Je to jednota, která v Evropě až dosud chyběla. A je to jednota, kterou potřebujeme proto, abychom prosadili eh, naše názory ve prospěch míru pro Evropu by bylo nejhorší, kdyby toto drama s flotilou narazilo na lhostejnost a nezájem, vzhledem k tomu, že se nesjednotíme. Je potřeba změnit evropskou politiku, musíme eh, jednat a odsuzovat a sankcionovat eh, jakékoliv ohrožení míru z eh, kterékoliv strany. Paní vysoká představitelko, naše dnešní zodpovědnost je obrovská nemůžeme jenom eh, znovu stavit, eh, stavět eh, zničené budovy, ale musíme budovat mír. To si bude vyžadovat odvahu a odhodlanost. Musíme spolupracovat se Spojenými státy a s Tureckem. A je potřeba vyvinout diplomatické úsilí na Izrael, aby bylo dosaženo zrušení blokády a aby bylo provedeno nezávislé mezinárodní vyšetření tohoto incidentu. Nyní pan Karim. Vážený pane předsedající, baronko Ešnova, váš přístup k této věci eh, je chválihodný. To, že jste ze svého úřadu eh, navštívila pásmo gazet, tak jak jste učinila, a veřejná prohlášení, která jste učinila od té doby, jasně ukazují poslancům a poslankyním našeho parlamentu, eh, s jakou vážností vy a váš úřad k této věci přistupujete. Samozřejmě jde o otázku humanitární, kromě celé řady dalších aspektů věci. Já mám na paměti mm, historii. Mm, z tohoto úhlu pohledu pohlížím na dnešní situaci a jasně se pamatuji rozpravy, které proběhly tady v parlamentu v roce 2006 v únoru a v dubnu, kdy tolik poslankyň a poslanců apelovali jak na EU, tak na Izrael, aby Eh, takto nepřiškrtili obyvatele pásma Gazy, ale přesně k tomu došlo a naše reakce nebyla dobrá eh, tím, že necháváme eh, trpět obyvatele pásma Gazy, proto se dnes ocitáme v této situaci. A dnes existuje jediná možná cesta vpřed, a totiž postavit se čelem k otázce blokády. Existují reálná a praktická opatření, která můžeme podniknout. Prvním z nich musí být to, že zajistíme, aby Izrael jednal tak, že umožní průchod povoleného zboží a nebude prostě fungovat podle těch seznamů, které má dnes. Poprosím vás, abyste se na to okamžitě zaměřila. Děkuji. Děkuji. A není pan Le Vážený pane předsedající, vážená paní vysoká představitelko, už příliš dlouho mezinárodní instituce a také naše evropské orgány Eh, neustále činí sliby, používají stejná slova, stejné dobré záměry, eh, které pouze proklamují, aniž by to doprovázelo jasné činy ve prospěch bezpečí a míru v tomto regionu a eh, existenci státu Izrael v hranicích z roku 67. Je třeba nyní, aby Evropská unie podnikla jasné kroky. Došlo k aktu piráctví ve smyslu mezinárodního práva v mezinárodních vodách proti humanitárnímu konvoji. Pokud necháme Eh, proběhnou takové falešné vyšetřování eh, vedené vlastně těmi samotnými kriminálníky, tak to něčemu nepomůže. A také pokud se spokojíme s vágním eh, projektem zmírnění té nelitostné blokády, tak to také nějak nepomůže. Musíme žádat jedině zrušení blokády a dosáhnout jej. Máte proto potřebné nástroje, ehm, ano, vytvořme eh, dozor, dohled, mise dozoru eh, Evropské unii eh, na přechodech, jak po souši, tak po moři. Pozastavme dohodu o přidružení mezi EU a Izraelem. Pozastavme dovoz zboží z kolonií pozastavme spolupráci v oblasti vojenských technologií a pozastavme prodej zbraní Izraeli. A konečně kladu otázku, kdo provede seriózní vyšetřování ohledně toho, v jaké situaci se ocitli evropští občané na izraelském území v izraelských vězeních. Žádám, aby Eh, Evropský parlament také eh, řešil situaci Azni Cuhavy, tedy poslankyně Knesetu, aby řešil její situaci. Eh, Paní vysoká představitelko, budeme vám stát po boku, pokud se do toho pustíte. Pan Provera, minutu a půl. Děkuji, pane předsedající. První zjištění situace prokázalo, že vyslání tohoto konvoje do Gazy bylo spíše politickým aktem než humanitárním. Tato flotila byla sestavena organizací IHH, což je turecká organizace, která je obvinována z islámského extremismu a předvečer lídr Hamasu Hania prohlásil, že pokud eh, ta, tyto lodě dorazí na pobřeží Gazy, tak to bude vítězství pro Hamas a i když tam nedorazí, tak to bude vítězství rovněž. Myslím, že to se potvrzuje i tím, že Hamas odmítá přijímat eh, tu humanitární pomoc, která dorazila do eh, Izraele přes izraelský přístav Ashdod, Ashdod eh, prostřednictvím irské lodi Rachel Corey. Víme, že námořní i pozemní blokáda Gazy Eh, ze strany Egypta a Izraele od roku 2007 eh, měla za cíl eh, kontrolovat o pašování zbraní do Gazy a tento cíl vyznává i předseda palestinské samozprávy Mahmud Abbas. A když se setkal s prezidentem Obamou, musíme zabránit tomu, aby se v Gaze hromadily zbraně a rakety, které jsou používány k útokům na Izrael. To by mohlo rozvrátit rovnováhu v tomto regionu. Samozřejmě Musíme eh, ale umožnit eh, tranzit humanitární pomoci do Gazy a já bych chtěl poprosit vysokou představitelkou, aby se zasadila o rozšíření toho vyšetření i o představitele eh, nebo o zavinění představitelů Turecka a Iránu. Pan Van der Stop, minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. E Eh, samozvaní aktivisté vybavení různými zbraněmi vypluli směrem Izrael. Izraelské námořnice je vyzvalo, aby se zastavili a bylo jim řečeno, že se mají vrátit do Osvětimi. Ale přesto eh, prostě Izraelci přišli na palubu a byli v uvozovkách mírově přivítáni aktivisti, kteří na, aktivisty, kteří na ně zautočili kovovými tyčemi. Cíl flotily nebyl v tom eh, dodat humanitární pomoc do Gazy, ale eh, eh, vyprovokovat násilnou konfrontaci s Izraelem. Cestující Mary mm, příslušné lodě, včetně tureckých aktivistů, prohlásilo, že existují úzké vztahy mezi organizací a tureckým premiérem Erdoganem. Erdoganem a že vláda kandidátské země se vlastně účastnila přípravy tohoto konvoje. Co podniknete s těmito informacemi? Znáte je? Máte je? A je také pravda, že turecká organizace IHH, která byla přítomna na lodi, má konexe s Hamasem? Nebo to není pravda? Hamas stále ještě platí jako teroristická organizace. Prosím, odpovězte také na to a na to, jakou roli hrálo Turecko. Pan Gáler, minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Podporuji požadavek mezinárodního vyšetřování, zapojení dvou mezinárodních expertů do izraelského vyšetřování podle mého názoru nebude z mezinárodního hlediska stačit. Takové vyšetřování musí ve svých výsledcích konstatovat, Za tato akce skutečně byla protiprávní. Z tohoto důvodu chci podnítit, abychom si teď ušetřili jakákoliv hodnocení a abychom tento úsudek náš nedávali mm, do usnesení že eh, tento humanitární konvoj nebyl obsazen pouze notorickými nepřáteli. Izraelci souhlasí s nezadržitelnou humanitární situací v pásmu Gaza. Kvůli lidem a ne kvůli legitimaci Hamasu vyžadujeme odstranění blokády. Eh, Izrael nedosáhl svého cíle. Vila Čalit stále ještě je držen v zajetí Hamasem. Lidé v Gaze se také mm, nepozvedli proti Hamasu a naopak e, prostě, a to není v zájmu Izraele. A e, rovněž e, prostě se neposílila reakce proti Hamasu. My jsme vyžadovali, aby byla uvolněna blokáda. Je třeba vytvořit negativní seznam místo pozitivního seznamu. To znamená, že hranice musí být otevřena pro veškeré materiály a zboží, pokud se nebude jednat o zbraně či materiál, které, který umožňuje výrobu zbraní. Co se týče blokády, Izrael by možná měl zvážit, zda vůči včera vyjadřenému francouzsko-britskému návrhu bude následovat, to znamená, že by zpřátelené státy s Izraelem a kontrolovali lodě plující do izraelských přístavů. Děkuji mnohokrát. Pan Panceri na minutu. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedající. Nic nemůže ospravedlnit to, k čemu došlo. Stojíme tady před aktem brutálního amatérismu ze strany Izraele. Myslím, že eh, se pořád izraelské vedení neuvědomuje, že jejich bezpečnost může být posílena mírovým procesem. A usnesení, které přijmeme, eh, je důležitým vyjádřením eh, k této obtížné situace v Gaze. Tato tragédie Eh, je něco, co by mělo změnit postoj Evropské unie k situaci na Blízkém východě. Baronko Eštnova, já myslím, že si uvědomujete, že Evropa musí hrát jinou a to si, a silnější roli. Že je potřeba oživit ty nepřímé rozhovory a že je potřeba ukončit tu politiku osidlování východního Jeruzaléma, že je potřeba ukončit blokádu naše dnešní usnesení bude jakýmsi úhelným ehm, kamenem tohoto postoje a já myslím, že bychom měli konečně vyvinout veškeré úsilí na to, abychom překonali tento konflikt a eh, dosáhli eh, zřízení dvou států. Děkuji, pane předsedo. Obětem 31. května patří naše eh, vzpomínka a naše hluboká soustrat příslušníkům rodiny. A to platí i eh, pro ty, kteří jsou eh, přátelé Izraeli. I přátelé nenechají přátelé provozovat nesprávnou politiku izraelskou vládu. Reakce izraelské vlády byla nepřiměřená, nešťastná a byla prostě chybná a byla absolutně nedůstojná moderního právního státu. Nezdá se, že tam je pouze fyzická blokáda pásma Gaza, ale existuje určitá politická blokáda v Izraeli, protože poměr mezi krátkodobým politickým úspěchem a dlouhodobými politickými škodami se naprosto špatně odhadl v Izraeli. Co můžeme učinit my, Evropané? vyšetřovací komise musí mít mezinárodní, ani Izrael nemůže mít zájem na tom, aby tady došlo ke Goldstone 2, pakliže nebude toto vyšetřovací komise správně pracovat je třeba, aby komise dostala eh, rozšířený mandát tak, aby došlo k opravdové kontrole, pakliže tam chceme být činí jako Evropané. Domnívám se, že je to důležité, ale je také důležité působit na Hamas, je třeba propustit Čelika, je třeba přestat s ostřelováním. Děkuji. Paní poslankyně Flotr. Devět obětí izraelského útoku na flotilu kteří byli prostříleni mnoha kulkami. Jsou, turecké, jsou z Turecka, přestože na flotile byli zástupci i jiných národů. Turecká vláda a turecké veřejné mínění je tím samozřejmě velmi pohoršena. A víme, že to je také výsledkem tlaku turecké vlády na Izrael, že dochází ke zhoršení vztahu mezi Tureckem a Izraelem a je to důkazem, že Turecko se rozhodlo obrátit zády k Evropě a zaměřit se ve své zahraniční politice na Blízký východ. Já myslím, paní Ashton, že byste to měla říci jasně a že eh, možná i velmi dobře, že Erdogan je takto oslavován eh, tureckou ulicí a arabskou ulicí. A musíme si uvědomit, že on používá Eh, tyto nástroje hm, ke zvýšení popularity. Je to eh, účinnější než radikalismus. A to bychom měli podpořit. A já bych chtěla, abyste to udělala také. O Tusas, je na το κομμουνιστικό κόμμα ελλάδας καταδικάζει με αποτροπιασμό και αγανάκτηση την ψυχρό δολοφονική επίθεση Co nejostřeji odsuzujeme eh, vražedný útok izraelské armády proti mm, humanitárnímu konvoji eh, plujícímu do pásma eh, Gaza, kde bylo desítky mm, humanitárních pracovníků zraněno a devět zabito. Eh, je třeba zastavit izraelské vraždění. To celé se samozřejmě podporuje Američany, NATEM, Evropskou unii a dalšími organizacemi. Opravdovou vinu nesou však také, nese však také Evropská unie. Ne proto, že nedostatečně odsuzuje izraelskou činnost. Nejbrže se pokouší uzavírat dohody s izraelskou vládou pro jednotný vzdušný prostor a e, nadále podporuje Izrael a podporuje jeho zločinný postoj vůči palestincům i vůči dalším národům v oblasti. Určitým e, znamením toho je tento ostudný útok izraelské armády na humanitární konvoj Eh, stále víc, Izrael stále prohlašuje, že se jednalo o udržení míru, eh, že se jedná o zachování bezpečnosti pro Izrael a tím se opravňují vražedné útoky na palestinský lid a útoky eh, proti obyvatelstvu celé oblasti. Je třeba, aby Evropská unie zaujala jasný postoj a bylo by pokrytecké to neodsoudit. Přece není zapotřebí žádné komise vyšetřovací aby konec konců eh, stejně ta komise nedostatečně odsoudila eh, útok Izraelců. Potřebujeme obrat této imperialistické politiky, která je proti ti vytvoření palestinského státu s hlavním městem východního Jeruzaléma. Milé kolegyně, milí kolegové, já vás nerad přerušuji, ale musíme skutečně dodržovat řečnickou dobu. Moc bych vás chtěl poprosit, když udařím kladivem, abyste okamžitě přestali hovořit, paní Cavila. Já bych chtěla nejprve vyjádřit své hluboké politování nad osudem těchto obětí izraelského útoku, ale současně bych chtěla eh, apelovat na baronku Eštnovou, Neměli bychom se nechat eh, v důsledku tohoto útoku strhnout k subjektivnímu hodnocení. Na Blízkém východě musíme postupovat velmi opatrně, abychom nedali pobítky extremistům. Slyšeli jsme svědectví svědků, kteří tvrdili, že to že tady nešlo ani tak o humanitární pomoc, ale spíše o politickou akci. Víme, že flotilu vyslala turecká organizace a při veškeré úctě eh, k Turecku si nemyslím, že Turecko by mělo mít eh, na starosti takové kroky. Baronko Eštnová, měli bychom si získat objektivní eh, informace o situaci, měli bychom svolat vyšetřovací komisi, která by tyto okolnosti vyšetřila, abychom zjistili, jak to přesně bylo s tímto humanitárním konvojem a abychom přesně zjistili, co eh, měla za cíl IHH. Pan Milcer, minutu a půl. Pane předsedo, bez pochyby eh, to, co řekl pan Provera a pan Belde, není pravda a sice, že eh, eh, tato, že za eh, tím humanitárním konvojem stojí provokativní síly a bude třeba očekávat reakcí. Přesto je pravda, že e, ten akt izraelské armády byl akt násilí, protože přece jenom devět lidí přišlo o život a další byli zraněni. Na lidi se nacházely například pojízdná invalidní e, křesla a další pomoce pro palestinský lid v pásmu Gaza a žádné zbraně. A proto zatím nemohli opravdu vězet bezpečnostní nebo zájem o bezpečnost země. Ale samozřejmě mezinárodní partneři Izraele i Evropská unie mají čím dál tím věcí, větší potíže, aby neustále prosazovali právo státu Izrael na jeho existenci, protože mezinárodní právo platí rovněž pro Palestinu a to musí uznat i Izrael. Z tohoto důvodu blokáda pásma Gazy, pod ním štrpí především civilní obyvatelstvo Palestiny, nepřípustné a je třeba ji co možná nejdříve odstranit. Vyžaduje tedy naše zástupce v komisi i na radě, aby toto stanovisko vůči izraelské vládě obhajovali. Eh, eh, útok na humanitární konvoj vedl k dalšímu stížení mírových jednání a eh, jistě Izrael bude muset také přispět k tomu, aby mohla být tato mírová jednání obnovena. Děkuji a nyní. Paní Striflerová. Děkuji, pane eh, předsedající, vážená paní vysoká představitelko. Nejprve chci vyjádřit soustrast rodinám obětí této smrtící vojenské operace. Blokáda pasma Gazy, která jde proti mezinárodnímu právu, vytvořila velice obtížnou humanitární situaci a zhoršení socioekonomické situace obyvatelstva. 90% eh, podniků zavřelo, 80% lidí je bez práce, 75% eh, lidí nemá dost potravin pásmo Gazy víceméně 100% závisí na humanitární pomoci. Evropská unie, která je prvním dárcem v humanitární oblasti pro palestinská území, musí přijmout odvážná opatření, která jsou nutná pro to, aby se skoncovala s touto situací. Já jsem před dvěma týdny navštívila pásmo Kasej. Situace jejich obyvatel je nepřijatelná z humanitárního hlediska a jak, říkala před, jak říkali před chvíli kolegové, skuteční přátelé Izraele jsou ti, kteří se nyní odváží Izrael kritizovat. Tato blokáda je naprosto kontraproduktivní a je nedůstojná izraelského lidu. Vážená paní Ešnova, je třeba definitivně skoncovat s blokádou a úplně s ní skoncovat. Stačí trocha politické odvahy, existuje proto možnost a existují proto i prostředky v našich rukou. Děkuji. Poslankyně Kretu, děkuji pane předsedající, paní vysoká představitelko. Všichni jsme byli svědky eh, velmi vážného incidentu, ztráty na životech. Je tato blokáda je velmi nebezpečná pro mír a ničivá pro úsilí o obnovu. Evropa by se měla zasazovat o usmíření, měli bychom být také politickým partnerem. Ty sumy nebo částky, které jdou na pomoc, jsou obrovské, na, které věnujeme okupovaným územím. Měli bychom se zasadit o dodržování lidských práv na Blízkém východě a o využití strategického postavení Turecka. Měli bychom také apelovat na arabské země, aby podpořili eh, humanitární pomocí tento region. Měli bychom hledat udržitelné řešení, které by obsahovalo dva státy. Jinak eh, nemůže být nastolen mír a stabilita. Nyní pan Weigl. Spoštovaný předsedující, spoštovaná gospa Ashton. Vážený pane předsedající, vážená baronko Ashtonová, Domnívám se, že bych se vás nejprve měl zeptat, eh, respektive požádat jste o držení minuty ticha na památku oběti z řad členů humanitárního konvoje. Ovšem tlačí na nás čas, takže jsem alespoň takto jejich památku připomenul. Děkuji vám, baronko Eštnova, za vaše prohlášení, které bylo aktuální a vrátilo Evropské unii trochu její důstojnost. Také přineslo naději, že spolu s naším usnesením půjde o začátek konsistentnější role, kterou bude EU sehrávat na středním a blízkém východě. Půjde o roli založenou na dodržování respektování lidského života, právního státu, mezinárodních, eh, mezinárodního práva a lidských práv, která jsou nezadatelná, nescizitelná, platí pro všechny. Řešení formou existence dvou států to je, jsou taková ta magická slovka, která tady mnohokrát zazněla. Ale pokud je o existenci dvou států, neměl bychom se zaměřovat pouze na pásmo Gaza, ale také na západní břeh Jordánu. Potřebujeme aktivní politiku. Děkuji. Nyní pan Šepfli na 1,5 minuty. Děkuji, pane předsedající, paní vysoká představitelko. Tato nejnovější krize musí vnímána jako symptom hluboce obtížného vztahu mezi Izraelem a Palestinou. Proč bylo nemožné eh, zatím nalézt řešení pro tento konflikt. Snadnou odpovědí je to, že budeme vinit tu či onu stranu říkat, že je více odpovědná. Obě strany tvrdí, že si přejí mírový výsledek, ale to, k čemu v realitě ve skutečnosti dochází, svědčí o něčem jiném. Zdaleka není zjevné, že by řešení přátelné pro všechny stále bylo součástí náhledu Izraelců či Palestinců. Obě strany se zřejmě domnívají, že jejich zájmům nejlépe slouží konflikt, protože se domnívají, že jakékoliv řešení by znamenalo, že nakonec ta či ona strana eh, se ocitne v slabší pozici než dnes. Takže formálně existuje podpora pro řešení formou dvou států, ale těžko si představíme Izrael, který by žil rovnoceně vedle palestinského státu, který by představoval nepřekonatelnou bezpečnostní, bezpečnostní problém. E, z pohledu palestinců, zejména Hamasu, by, by mír znamenal konec e, monopolu na moc a sdílení moci s Fatahem. Takže pravděpodobně pro všechny zapané strany dnes ten konflikt je nejméně zlým řešením. Abychom překonali uh, pokud nenalezneme tady e, nějakou jinou alternativu, tak ten konflikt bohužel je to tragické, ale bude pokračovat. Nyní pan Ferm, prosím. Vážení kolegové, paní Ashton, já jsem zástupcem rozpočtového výboru, byli jsme delegaci, která byla v Gaze před tímto incidentem, byli jsme tam už několikrát a já doufám, že konečně to tragická událost nás sjednotí a povede k závěrům, které by eh, mohli nastolit mír. Blokáda musí být zrušena, bez blokády nelze znovu postavit domy a školy. Dochází také k plítvání evropským rozpočtem a to by mělo být naší zodpovědností. Obnova je v podstatě zastavena, protože není dostatek stavebního materiálu. Evropská unie by se měla ujmout vedení, měla by donutit Izrael ke změně politiky netrpí pouze nevinní obyvatele Gazy, ale eh, posiluje to také extremismus a eh, šedou ekonomiku. Evropská unie se musí zhostit z odpovědnosti za zorganizování eh, bezkonfliktní přepravy zboží do Gazy. Já jsem přítelkyní Izraele, ale Nemyslím si, že by nemělo být možné kritizovat kroky současné izraelské vlády. Mě velmi mrzí smrt devíti lidí, ale také nadměrné použití síly izraelskou armádou. Blokáda by měla skončit. Nemůžu podpořit návrh usnesení, protože si myslím, že je absurdní obvinovat Izrael s porušováním mezinárodního práva a potom požadovat nezávislé vyšetření. Další věc není jasná, je to role organizace IHH. Potřebujeme mít důvěryhodné eh, vyšetřování. Jsem také přítelkyní Turecka, stejně jako Izraele a Turecko eh, eh, oficiálně vydalo tuto, tento materiál, kde se hovoří o tom, že Izrael přišel o legitimnost říká, že judaismus odmítá sionistický stát a já doufám, že Izrael a Turecko obě e, se dostanou zase na cestu rozumu. Arvoisa puhemies, hyvä korkea edustaja. Aivan kuten... Pani Esaja, děkuji mnohokrát, e, pane předsedající. Musíme odsoudit to, že došlo k obětem a že byli zranění byl to venský zásah, ale je pravda, že cíl tohoto konvoje nebyl čistě humanitární. Možná tato flotila tam vlastně přijížděla ve chvíli, kdy se oživovala jednání mezi Izraelem a Palestinci. Jde tady o nejasnou situaci a to platí také pro to zboží, které flotila vezla protože to ve šlo o zboží, které mohlo jít po zemi. Izrael samozřejmě přistoupil na ustavení vyšetřovací komise, s jejími členy budou mezinárodní představitelé, zástupci mezinárodního společenství, ale eh, blokáda námořní nejde proti mezinárodnímu právu. Pane předsedající, Izrael chce mít určitá ujištění, že se nebudou, nebudou pokračovat raketové útoky poté, co by byla zrušena blokáda. Myslím si, že to je naprosto vhodný postup, proto bych tady ráda apelovala na vysokou představitelku, protože je třeba skoncovat s těmi teroristickými útoky. Je třeba, aby PLO eh, uznala izraelský stát a osvobodila vojaka Šalita. Děkuji, pan Muniz de Paní Muniz. Pane předsedo, Chtěla jsem poděkovat za vaše slova. Je třeba, aby Evropská unie posílala své aktivity v tomto tématu. Evropský parlament eh, chce přispět eh, ke závazkům, které na sebe vzala Evropská unie, protože Eh, myslím si, že tady došlo k porušení beztrestnosti, byl to skutečně cosi jako atentát a eh, prostě absolutní porušení mezinárodního práva, eh, které monstrozním způsobem a prostě naprosto odsuzuje všechny hodnoty, které hájíme, ale bezpečí Izraele, bezpečnost Izraele také důležitý, ale Izrael to, co dělá Izrael pro svou bezpečnost, nemůže být parametrem, který nechá zapomenout na všechno ostatní. Musíme posílit aktivitu evropských eh, institucí a snažit se zaprvé o mezinárodní vyšetření a věrohodné vyšetřování k události, ke kterému došlo a za druhé snažit se skutečně o odstranění blokády. Je třeba obnovit mírový eh, proces se zřetelem na vytvoření vytvoření palestinského státu. Děkuji mnohokrát. O Kyrios Bodis je na myslepto. Pan Baudis. Bodis, pane předsedající, paní vysoká představitelko, tento útok na eh, izraelskými komandy na humanitární flotilu si vyžaduje nestrané a důvěryhodné vyšetřování. Ale jak můžeme důvěřovat vyšetřovací komisi, která je současně stranou eh, ve sporu, ale také soudcem. Víme, že eh, celá ta věc se dotýká mezinárodního společenství, zajímá to zejména Evropu, která je v sousedství Středozemního moře. Evropa by měla být víc slyšet a měla by se více zapojovat do hledání politického řešení, které by se zakládalo na dvou státech, který by každý měl Jeruzalém jako své hlavní město. Evropa poskytuje značnou finanční pomoc, přispívá k rozvoji palestinských území, nicméně chybí eh, v tom politickém procesu, který by měl vést k vytvoření palestinského státu. Dobrá vůle ve finanční a rozpočtové oblasti, kterou projevujeme, nestačí musíme také vyjádřit svou politickou vůli a e, postarat se o to, abychom byli vyslyšeni. Pan Howitt. Děkuji, pane předsedající. Já bych jenom v krátkosti chtěl říct slova, která tady byla řečena šesti osobami, které přežily útok nejenom přišlo 9 lidí o život, ale 55 lidí bylo zraněno a 7 jich je ještě pořád ve velmi vážném stavu. Říkali, že představovali společenství nevládních organizací ze 32 zemí, byli mezi nimi křesťané, židé, muslimové z mnoha různých zemí. Řekli, že náklad byl úplně humanitární a byl financován eh, příspěvky jednotlivců a vyznávají zásady nenásilí řekli, že jejich kolegové byli zavražděni a teď eh, eh, trpí jejich reputace. Slyšeli jste zasažené lodi výkřiky, řekali, že připravují dalších šest lodí pro novou eh, flotilu, i přesto, že na ně také může být vyvinut útok. Je potřeba zabránit, aby k tomu došlo, pane předsedo. Izrael je stát, který eh, se ohání svým právem na bezpečnost, ale měl by chránit práva všech podle mezinárodního humanitárního práva. Děkuji, není pan Kelam. Děkuji, pane předsedající. Pokud myslíme vážně to, že žádáme nestrané mezinárodní vyšetření tohoto tragického incidentu, pak bychom se také měli vyhnout unáhleným závěrům. Já bych jenom obezřetně přistupovala k tomu, že bychom nesměli tvrdit, že tato iniciativa nebyla nikterak napojena na extremistické organizace nebo na záměr politické provokace. Ale klíčovým bodem v této rozpravě je, že musíme zaujmout vyvážený přístup. Zatímco apelujeme na Izrael, aby okamžitě zrušil blokádu pásma Gazy. Eh, také apelujeme na Hamas, který se ujal moci vojenskými prostředky a neuznává právo Izraela na existenci, aby okamžitě pozastavil veškeré, tedy zastavil veškeré útoky zaměřené na Izrael. Jedině pokud eh, respektive řešení situace v pásmu Gazy a řešení eh, bezpečnostních problémů Izraele musí být napojeno. Eh, žádáme po vás, paní baronko Ešnova, jakožto zástupkyně v kvart, Anna Kvartet, aby tedy hledal řešení. Pozice parlamentu je taková, že je třeba nově pojmout, že je třeba reorientovat celou politiku Evropské unie k Blízkému a Střednímu východu. Děkuji. Není pan Bosutil. Děkuji, pane předsedající. Já bych se rád připojil ke kolegům, kteří odsoudili útok na flotilu směřující k pásmu Gazy. Šlo o nepřiměřený zásah podniknutý Izraelem. Tento zásah vyústil v tragédii. V tragédii, která zapřičinila zmar řady lidských životů, a včetně životů lidí, kteří žádali a volali po umírněném řešení situace. Řeklo se, že Izrael nemůže chránit své občany, ale nemohli bychom říkat, že postoj, jaký uplatňuje Izrael, a totiž, e, že jakoby si osoboval právo zabít kohokoliv, kdykoliv, to je postoj, který není udržitelný, není přijatelný. A proto bych se rád připojil k těm kolegům, kteří trvají na provedení nestraného vyšetření incidentu, které by poskytlo pravdivý obraz toho, k čemu došlo. Je třeba, aby Izrael eh, byl ponán k odpovědnosti. Děkuji, nyní paní Basesku na 1,5 minuty. Děkuji. Situace v pásmu Gazy je politování hodná střet izraelských vojenských sil a humanitární flotem je negativní dopad na stabilitu na Blízkém a Středním východě. A to má přímé dopady na mírový proces v regionu. Humanitární krize, která nebere konce v pásmu Gazy a ztráta lidských životů, to samozřejmě je politování hodné. Ráda bych využila této příležitosti a vyjádřila soustrast rodinám pozůstalých, eh, rodinám obětí. Izrael eh, tvrdí, že je e, otevřenější mezinárodní spolupráci, včetně e, s OSN. Já vítám rozhodnutí Izraele zavést e, vyšetřovací komisi, ale domnívám se, že toto rozhodnutí nestačí. To vyšetřování musí být vedeno mezinárodní komisí, která bude nezávislá, důvěryhodná a objektivní. Zároveň je třeba zavést mechanismus, který zajistí přístup k humanitární pomoci pro obyvatele pasma Gazy aniž by se ohrozily legitimní bezpečnostní zájmy Izraele. Vážená paní vysoká představitelko, domnívám se, že Evropská unie eh, musí hledat řešení, usilovat o řešení formou existence dvou států. Také eh, bych ráda apelovala na všechny zúčastněné strany, aby nedošlo k eskalaci eh, napětí v regionu zavedení té vyšetřování komise a pokračování mírových rozhovorech jsou klíčové v tomto ohledu. Děkuji. Vážení kolegové, sekretariat mne uvědomil, že na Catch the Eye bohužel nezbývá čas, nezbývá dost času, takže dáme slovo maximálně šesti, sedmi osobám, omlouvám se všem, na které nevyzbyde. Nyní paní Andrikiene, prosím, a budu velice, mimochodem, velice přísně hlídat čas, aby nebylo žádné nedorozumění. Děkuji, pane předsedající, jenom několik slov. <clears throat> Násilí, pokud končí ztrátou životu, by vždy mělo být odsouzeno. Nicméně ještě nevíme přesně, kdo byl prvním, kdo k násilí přestoupil při vysazení eh, izraelských vojáků na této lodi vítám eh, rozhodnutí izraelské vlády zahrnout do vyšetřovací komise dva eh, zástupce mezinárodního společenství, kteří by měli zajistit, že toto vyšetřování proběhne nestranně a objektivně. To je moudré rozhodnutí. Měli bychom, Izrael by měl vyslyšet eh, volání mezinárodního společenství, měl by zrušit blokádu gazy. Ale co řekne mezinárodní společenství, až začnou znovu na izraelské území padat rakety? a Hamas má eh, ozbrojené síly vyzbrojené po zuby. Pan Dalgo. Došlo tady k zavraždění lidí, zneužití altruismu, humanismu. Já povzbuzuje palestinský národ, aby udělal prohlášení, jednohlasné prohlášení nezávislosti eh, v hranicích z roku 1970. Je třeba vyšetřit celou řadu věcí, je třeba odsoudit celou řadu věcí, jít za usnesení, které tady budeme schvalovat. Dříve či později budeme muset povzbudit vytvoření morálního soudu, soudu, který by odsoudil agresivní násilí Izraele, abychom věděli, co se stalo, ale na to potřebujeme ustanovit Mezinárodní tribunál. Děkuji mnohokrát. Merci, monsieur le président. Que cette opération... Děkuji. Děkuji. Víme, že ten útok byl vojenskou porážkou, také mediální porážkou, i politickou a lidskou je to evidentní, nikdo to nepopírá, ani nikdo tady to nepopírá. Eh, to, že je potřeba zrušit blokádu, je také evidentní. Eh, v našem eh, usnesení je tedy zmíněno toto odsouzení, ale vůbec se tím nespochybňuje motivace části cestujících této flotily. To je šokující, všichni víme, že tam nebyli pouze pacifisté, Rozhodně eh, to není žádná pomluva, je to pravda, všichni viděli obrázky z tohoto útoku a každý, každý by si měl zhlédnout reportáž bavorské veřejné televize, která dokazovala, eh, jaká souvislost je mezi organizací IHH a s antisemickými eh, islamistickými organizacemi v Turecku. To je potřeba si také říci, protože polovina pravdy není celá pravda. Pan Butikov na minutu. Pane předsedo, sdílím kritiku postupu Izraele, tak jak ji tady vyjádřili mý kolegové, anebo kupříkladu příkladu pan Salafranka. Avšak pakliže Evropa chce být relevantním aktérem na Blízkém východě, musí při veškeré kritice také zůstat a chtít zůstat partnerem Izraele. To je slučitelné s kritikou ale nikoliv s nenávistí či nepřátelstvím vůči Izraeli. A bohužel jsem tady slyšel i některé hlasy, které vyjadřovaly takovou nenávist. Když například někdo vyžaduje, vyčítá dlouhý seznam zločinu Izraeli, ale neutrousí ani slůvko o zločinech palestinců, tak to považuji za nepřijatelné. Když někdo obvinuje paušálně Izrael z genocidy, tak to považuji za nepřijatelné. Když někdo řekne, že kvůli věcem, které kritizujeme, bude stále obtížnější hájit právo státu Izrael na existenci, tak to považuji za naprosto nepřijatelné. A musíme dávat pozor, abychom nečinili takovou chybu, abychom se nechali zahnat do kouta, která, který by morálně zničil Evropu a vůbec nic by nepodnítil. Pan Tanok, minuta. Já hluboce letuji ztráty životu ve flotě IHH do pasma Gazy, nicméně Eh, není možné, abychom dopustili takovéto přehnané kritizování Izraele tady v parlamentu. Izrael je demokracie, možná se dopustil chyb a já očekávám výsledky vyšetřování za účasti mezinárodních expertů, než eh, vydám jakýkoliv soud. Eh, je pravda, že byla použita smrtící vojenská síla a ovšem e, Izrael tvrdí, že jeho vojáci reagovali v sebeobraně na útoky zástupců IHA. A mne zajímá, proč vláda Turecka e, spolupracovala s touto misí, proč, e, na, proč do oblasti mořské, tady námořní blokády byly přepraveny ženy a děti. Proč proč tedy dále také tedy iránské zbraně slouží Hamasu, potom k ohrožování izraelského obyvatelstva, takže proto tam je ta blokáda. Děkuji. Eh, Pan Marinescu, pane předsedající, Evropská unie neustále posílá humanitární pomoc do konfliktních zón a je potřeba pokračovala pomoc Gaze i nadále. Nemělo by to mít eh, samozřejmě dopad na eh, obyvatelstvo této oblasti, ale současně bychom měli reagovat velmi jasně, když eh, se zneužívá zdiskredituje humanitární pomoc pro teroristické aktivity a propašování zbraní do potenciální konfliktní zóny. Izrael je důležitým partnerem Evropské unie v různých oblastech a my bychom toto partnerství měli využít proto, abychom konstruktivně hledali eh, body, které by mohly přispět k mírovému urovnání tohoto konfliktu. Měli bychom hledat řešení, které bude udržitelné. Pan Bilbao. Jako příslušnice humanistické strany říkám, že veškerá lidská práva je třeba chránit za všech okolností a proto také odsuzuji násilí, včetně násilí Hamasu. To, co se stalo s flotilou, byl dalším příkladem porušování a nepřiměřené síly, kterou Izrael používá proti palestinskému lidu systematicky vlastně za přihlížení mezinárodního společenství, které příliš často hledí jiným směrem. Paní Eštonová, žádám vás, abyste zasáhla skutečně pádně pro odstranění blokády, aby eh, došlo eh, prostě k tomu, aby vymizely zdi, protože ta zeď, za to bychom se měli stydět. Měli bychom pracovat na tom, aby se umožnila existence dvou států. Buďte pádná paní Eštonová a nazývejte věci pravými jmény. Evropa eh, je také eh, reprezentantem mezinárodní společenství, které musí dostat svým povinnostem. Děkuji mnohokrát. Promiňte, paní. Auken, minuto. Europa er Israels venner. Det har vi altid... Evropa je přítelem Izraele. Vždy jsme jim byli, ale nechovali jsme se vždycky jako takový. Nechali jsme Izrael dělat eh, si, co chce a zničit svou eh, vlastní pověst a ohrozit eh, svou bezpečnost a naději na soužití se svými sousedy. Nyní eh, parlament eh, relativně jednomyslně eh, bude schvalovat usnesení, které se toho týká. A já chci říci vám, Baron Kaštnová, že teď máte k dispozici prostředky, jak můžete pomoci vyřešení situace. Pokud se to nepodaří, tak to skončí koncem Palestiny a koncem Izraele. Měli bychom eh, dělat něco jiného, než eh, pro naše dva dní rozhodnutí, která nic neznamenají. Máme prostředky, víte, které to jsou a já doufám, že je využijete. O, Obermajer, jen lepto. Obermajer. Děkuji, pane předsedo. Je politování hodné, že zjevně muselo dojít k tomuto eh, případu izraelského zásahu na konvoj, abychom se znovu intenzivně museli zaobírat tímto problémem. Je tedy zvláštní, že najednou turecká vláda stojí blahoskloně za určitým hnutím, aniž by odsuzovalo nedůstojnou blokádu. Já si myslím, že bez této nedůstojné blokády by neměly eh, tyto nepravé síly takové pole působnosti. Je třeba snažit se o to řešení dvou států. To je bez pochyby, ale je zapotřebí okamžitě odstranit blokádu a Izrael musí souhlasit s Mezinárodní komisí a nedělat svá vyšetřování pouze eh, v rámci interních eh, snah. A Stejně tak jako náš pan předseda je třeba, aby, jak řekl náš předseda, aby Evropa ukázala jednoznačný postoj. Je třeba, abychom tady měli také odpovíd, zaváděli odpovídající sankce. A poslední dva řečníci budou paní Durant a paní Deverak. A omlouvám se ostatní paní Durant minuta. Děkuji, pane předsedající. Vážená paní ashtonová dovolte, abych připojila ještě jednu poslední věc. Miliony evropských občanů a e, především lidé mimo Evropu čekají od nás, Evropského parlamentu a vás, e, přiměřenou e, reakci, přiměřenou jejich hněvu. Stovky milionů evropských občanů žádají od evropských orgánů něco jiného než více či méně striktní prohlášení stovky obětí z těch, stovky napadených z těch lodí nemohou akceptovat beztrestnost porušování mezinárodního práva. Někteří z nich jsou nyní na tribuně návštěvníků a nejsou to aktivisté za Hama, jsou to mladí, jsou to mladé ženy, vidíme je tady, eh, jsou to angažovaní Evropané, angažovaní za mír. A také v zájmu důstojnosti naší instituce je třeba, aby eh, usnesení, které zítra, o kterém zítra budeme hlasovat, bylo prováděno. Je třeba bojovat proti radikalizaci milionů občanů mimo Evropu či v Evropě, kteří kvůli tomu, jak reaguje Evropa, se nakonec budou domnívat, že radikalizace je jediná cesta. Samozřejmě to nesmíme dopustit, takže prosím, paní vysoká komisařko, aby tentokrát to usnesení se skutečně projevilo v praxi. Děkuji, není paní Devejrak. Není přítomná? Eh, brutální útok na loď Mavi Marmara izraelskou eh, armádou vyvolal eh, odsouzení, zhrození, odsouzení proto, že k tomu došlo v mezinárodních vodách a jde o porušení mezinárodního práva. Izraelská vláda přitom trestá se vlastní obyvatelstvo, protože nakonec dochází k posílení extremistů a vzdalujeme se konečnému cíli zajištění bezpečnosti v regionu. Eh, izraelská vláda se tedy musí vzdát politiky síly. Zároveň bych ráda potrhla, že medializace ehm, kolem eh, lodi Mavi Marmara, eh, což organizuje Turecko, vrhá určité pochyby na, na to, zda cíl té flotily byl skutečně čistě humanitární. Je třeba ehm, určitě provést to vyšetření, které osvětlí nejenom průběh celého zásahu, ale také přípravy na vyslání celého konvoje. Eh, doufám, přála bych se, aby izraelská vláda akceptovala to, že eh, vyšetřování se zúčast, bude, na vyšetřování bude mít eh, výraznou účast mezinárodní společenství, tak aby pro tento region existovala možnost spravedlnosti a míru. Paní vysoká zástupkyně, máte slovo na závěr. You, um... Děkuji, pane předsedající. Nejprve, co mi připadá zřejmé, po co jsem si vyslechla vaši rozpravu, je, jak důležité je náš apel na to, aby, bylo, aby proběhlo nezávislé vyšetřování. Různí poslanci na základě různých informací možná mají různý postoj. Já si myslím, že tady evidentně došlo k situaci, která zanechala devět mrtvých a, a rodiny, které jsou v zármutku. Je samozřejmě nesmírně důležité, aby pro vyšetřování, Už výsledkům budeme moci věřit a uvidíme, jakým směrem se tady budou ubírat ty různé návrhy. Další věc, která mi připadá jasná, je, že poslankyně a poslanci si přejí, abychom byli v kontaktu se všemi klíčovými partnery, až se budeme rozhodovat, co dále. Mohu vám potvrdit, že jsem v kontaktu s Tureckem, a to již od prvního dne, že také jednám s Izraelem. Včera jsem opět hovořila se, s ministrem zahraničí, také s palestinskou samozprávou, s předsedou Abbasem jsem jednala dnes, s Egyptem jsem také byla v kontaktu a e, minister zahraničí přijede e, za mnou na návštěvu do Bruselu v pátek e, o víkendu. Také jednám s paní ministrní zahraničí Clintonovou a samozřejmě s kvartetem a jeho vyslancem Tony Blairem, se kterým jsem v kontaktu každých pár hodin, který navštívil Izrael třikrát do týdne. Já přesně také vysílám určitá sdělení. Také jsem v kontaktu s Ruskem, jak už jsem indikovala, a se dvacítkou kde jsme to projednávali na dlouhém zasedání, na bloku zasedání Rady ministrů zahraničí v pondělí. Čili eh, dialog vedeme na všech frontách, dialog je nesmírně důležitý pro to, jak budeme dále postupovat. Třetí věc, kterou chci zmínit, která je důležitá, pokud je o eh, jak se to, eh, to politické v této věci, já si přeji bezpečný Izrael, který žije v míru a vždy jsem apeloval na to, aby byl propuštěn um, Gilad Šalit. Také zde ve Štrasburku jsem se nedávno sešla s jeho otcem. Ale samozřejmě jsem také navštívila pásmo Gazy, stejně jako někteří z vás. Ale budoucí bezpečí, bezpečnost tomto regionu závisí eh, na tom, aby obyvatelé pásma Gazy měli možnost žít řádný běžný život. To pro ně představuje zázrak, ale je to vlastně Mělo by to být samozřejmost, aby měli možnost se uživit, aby mohli cestovat, pracovat jako pěšní lidé. 80 obyvatel pásma Gazy žije z potravin, které poskytuje mezinárodní společenství. Většina z toho jde přes Evropskou unii. Eh, velká část dětí nechodí do školy, velká část lidí nemá práci. Když jsem tam byla, jednala jsem také se s představiteli občanské společnosti, eh, podnikatelské sféry Eh, obhájců lidských práv, kteří se mnou projednávali potřeby obyvatel pásma Gazy, své vlastní potřeby. A já mám naprosto jistotu o tom, že bezpečnost v tomto regionu a bezpečí pro Izrael závisí na tom, jak se to nyní bude vyvíjet dál. Já tedy se nyní zaměřím na to, co můžeme skutečně zrealizovat. Samozřejmě slova jsou hezká, ale co zrealizovat? Eh, působíme eh, prostřednictvím kvartetu, aby Eh, místo 112 položek na seznamu zboží, které smí být eh, dováženo do eh, pasma gazy, aby místo toho jsme měli k dispozici seznam pouze pár zakázaných položek, tedy nikoli pár povolených, ale pár zakázaných. To samo o sobě by mělo obrovský význam, když uvážíme ehm, obrovský počet druhů zboží, které nesmí být dováženy ehm, nesmí tam tedy stavební materiály, čokoláda, sladkosti a tak dále. Mohli bychom obrovsky změnit každodenní život obyvatel pasma Gazy, bychom tento seznam změnili. Také jsme nedávno studovali mapy, jak to všechno zrealizovat, eh, ty pozorovatelské mise, mise. Ano, máme misi v Rafa, v Rafě, pardon. Eh, není to mm, úplně funkční, nicméně tam máme své lidi když se podíváme na Kamšalom nebo Kárny, jsou tady možnosti možná i na těchto místech, jak otevřít ty přechody. A opět ti z vás, kteří se tomu věnují, vědí, že eh, Karna je nejlepší pro zboží, ale Kamšalom je asi ten přechod, který bude s největší pravděpodobností otevřen jako první. Eh, v každém případě tady se snažíme pracovat na tom, aby na stole eh, byli, abychom poskytli, aby, aby tedy jsme zajistili pro Evropskou unii reálné možnosti toho, jak zajistit průchodnost eh, těch hraničních přechodů, tak aby obyvatele pasma Gazy měli veškeré eh, zboží, které potřebují k běžnému životu. A také chci říci, že samozřejmě podporujeme nepřímá jednání, která vede senátor Mitchell a já ve všech svých diskusích jsem podporovala ty, kdo do toho jsou zapojeni, abychom pokračovali, abychom se posunuli od nepřímých jednání k přímým jednáním eh, ještě tento rok, abychom se pokusili ten problém vyřešit a vy víte dopodrobna, co všechno je třeba řešit. Já ze svých návštěv v Izraeli, v Palestině, v celém regionu eh, mám dojem, že je nesmírně důležité, abychom to věc dokázali posunout před nyní a pokud dochází k nějakému napětí, tak abychom se snažili eh, ulevit tomu napětí v pásmu gazy a doufám, že přispěje k tomu, co se vy všichni zde přejete, to znamená dlouhodobý trvalý mír, který umožní běžným lidem, aby žili život podle hodnot, eh, které, kterém věří, aby také jejich děti mohly vyrůstat eh, takovým způsobem, který my považujeme za samozřejmý. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Milí kolegové, dostal jsem 11 návrhů usnesení pro prodloužení této rozpravy, ale ukončuji rozpravu. Zítra ve 12 hodin se bude hlasovat o usneseních. Eh, paní vysoká představitelko, vy tady můžete, myslím, být až do 19 hodin. Potřebujete-li ještě čas? Ne? Dobrá, takže můžeme přejít rovnou k rozpravě o dalším bodu. Pan Martinez Martinez musí převzít předsednictví, takže jenom na krátkou dobu přerušíme.